Doufám, že eh, tedy zítra budeme hlasovat eh, jednotně. Děkuji. Děkuji, tím jsme uzavřeli společnou rozpravu, hlasovat se bude zítra v poledne. A nyní podle pořadu jednání je následujícím bodem zpráva paní Antonesku právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení. Paní Antonescu má čtyři minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Toto je ukončení dvouleté práce. Eh, poté tedy, co komise předložila návrh na právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení. Děkuji paní Redingové, že jsem na tuto rozpravu přijela. Děkuji za spolupráci eh, na tomto tématu. Vy jste s námi celou dobu jednání spolupracovala, podporovala jste nás, ta jednání byla dosti složitá. Děkuji také zároveň svým kolegům z ostatních politických frakcí za jejich příspěvky, angažovanost a ochotu. Je to náš společný projekt, byli jsme jedním týmem a bez toho by se nám nepodařilo dosáhnout takto pevné pozice během jednání a nepodařilo by se nám dosáhnout takto kvalitního textu. Děkuji také jednotlivým předsednictvím rady, která všechna spolupracovala, zejména irskému předsednictvím, za kterého jsme tuto dohodu podepsali. Po prvních dvou opatření na posílení eh, práva na přístup k obhájci v rámci trestního řízení, například právo na překlad, na tlumočení, na poučení o právech, Můžeme konečně hlasovat o velmi důležitém nařízení. Jde o výkon práva na obhajobu v různých členských státech, eh, kde je však toto právo vykonáváno rozlišně, vždy podle právního systému a příslušného práva. to samozřejmě ovlivňuje e, i politika vzájemného uznávání. Máme určité minimální standardy na základě listiny základních práv a Evropské umluvy a práva, která se vztahují na přístup k obhájci, jsou zejména oblasti, která je velmi rozmanitá. Proto potřebujeme tuto legislativu, která zajistí minimální společná práva, v rámci kulturně právního prostředí. Je potřeba, abychom dosáhli efektivního aplikování těchto práv. Jedině tak můžeme zajistit právo na spravedlivý proces. Směrnice o právu na přístup obhájci v trestním řízení a právu na komunikaci po začení je pak důležitým krokem tímto směrem. Vzhledem k tomu, že Evropská unie chce vytvořit justiční rámec a rámec pro svobodu v celé EU, musí naši občané mít zaručeno, že eh, bez, ze, bez obav mohou přecházet mezi jednotlivými státy a nebudou se obávat, že by někde snad neměli právo na přístup k obhájci. Prostřednictvím této směrnice se podezřelí a souzení v trestním řízení v celé Evropské unii dostanou k právní pomoci bez ohledu na to, která soudní instance je v jejich případě kompetentní. Ať už vyšetřovaní nebo obvinovaní, obvinovaní budou všichni mít přístup eh, k obhájci, čímž se zajistí e, jednotný standard pro celou Evropskou unii. Vzhledem k tomu, že naše hranice jsou snadno propustné a svoboda pohybu osob už je skutečností, je důležité, aby tato směrnice platila. Je to velmi důležitý krok, který zlepší život našich občanů. Děkuji vám. Děkuji. A dávám slovo paní Reding, která zde zastupuje komisi. Budete hlasovat o textu směrnice o právu na přístup k obhájci a právo na komunikaci po zatčení. Bude to velká chvíle. Chvíle, která opravdu ukazuje, že Evropská unie hájí práva jednotlivců. A já bych ráda poděkovala zpravodajce paní Antonesku protože to byla nejen obtížná práce, ale musela také ukázat velké diplomatické schopnosti, aby dospěla k závěru. A spolu se stínovými zpravodaji se jí podařilo dostat ambicím v oblasti této velmi důležité směrnice. Je to opravdu úspěch, na který může být parlament hrdý. Jak už paní zpravodajka říkala, je třeba poděkovat také irskému předsednictví, protože irské předsednictví na základě práce, kterou odvedla předcházející předsednictví, hodně pracovalo na tom, aby se všechno projednalo a bylo dosaženo dohody. Je už to dva roky, co jsme předložili tento návrh. Bylo to v červnu roku 2011. A díky angažovanosti a ochotě ke kompromisu na všech stranách bylo dosaženo dohody. Vím, že diskuse nebyly vždy snadné, bylo těžké nalézt kompromisy, například pokud je o opravné prostředky nebo o výjimky, ale teď už máme texty a tento text je dostatečně ambiciozní a je v souladu se standardy Evropského soudu pro lidská práva. Přístup k obhájci to je samotné srdce procesního práva a také je to něco, co naši občané od nás očekávají. Každý rok se v Evropské unii vede 8 milionů trestních řízení a Právo na přístup k obhájci to je základní prvek spravedlivého procesu. Podle tohoto pravidla teď budou mít podezřelí na právo na přístup k obhájci a zase, když budou zatčeni, tak budou mít právo komunikovat se svou rodinou, když budou mimo svou zemi tak eh, budou mít právo na kontakt s konzulátem své země. A důležitá je také důvěrnost těchto setkání a jakákoliv komunikace mezi podezřelým a jeho obhájcem, jeho právě. A to vše bude zajištěno a respektováno kvůli tomu, aby se dodržovalo právo na obhajobu. Určité výjimky budou platit eh, v případě geografické vzdálenosti a tak dále. Osoby, které budou podléhat evropskému zatýkacímu rozkazu, budou mít právo na právní pomoc v obou zemích. V té zemi, kde probíhá řízení, i v té zemi, kde eh, byl vydán zatýkací rozkaz. To je hlavní novinka, kterou směrnice zavádí a bude sloužit k tomu, aby se zvýšila efektivita evropského zatýkacího rozkazu. Zajistí uplatnitelnost a vymahatelnost těchto práv v praxi teď bude také na nás, abychom se podívali na implementaci této směrnice, která bude zásadní pro souleta s praktickou uplatnitelností evropské legislativy a jejími nástroji, jako je například evropský zatýkací rozkaz. Tato směrnice velmi přispívá k posílení vzájemné důvěry, která je nutná k tomu, aby se implementovaly takové nástroje vzájemného uznávání, jako je třeba evropský zatýkací rozkaz. Po přijetí budeme muset pracovat na, trans- na transpozici této směrnice a komise bude velmi pozorně sledovat transpozici této směrnice do právních systémů členských států a bude sledovat, jak věci budou fungovat v praxi a v náležitém čase předloží zprávu, ve které vyhodnotí implementaci v praxi. Jsem velmi hrdá na to, co zde děláme a čeho jsme dosáhli v oblasti procesních práv. Máme směrnici o překladu a tlumočení, máme směrnici o právu na informace a teď směrnici o právu na přístup k obhájci a zároveň jsme pracovali také na směrnici o obětech, která byla přijata minulý rok a která zajistí, že se k obětem bude přistupovat s úctou, s respektem, že mají právo na to, aby byly informováni, podporováni, chráněni, že mají přístup k justici a mohou se aktivně účastnit trestního řízení. Postupně posilujeme evropský prostor spravedlnosti a právní stát, eh, který charakterizuje celou Evropskou unii. Abychom tedy završili svou práci v této oblasti, komise chce předložit eh, předpisy, které se budou týkat presumce neviny, budou tam také zvláštní garance pro začené podezřelé, pokud jsou to děti, a také právní pomoc o právní pomoci. To chci předložit ještě letos na podzim. Na závěr chci tedy zdůraznit, že opravdu velmi respektuji roli Evropského parlamentu jako spoluzákonodárce v oblasti trestního práva. Je to velký pokrok, kterého jsme zde dosáhli a myslím si, že bude také důležité říci to našim občanům, během volební kampaně do Evropského parlamentu, říci jim o této části naší práce a úspěchu, kterého dosáhl Evropský parlament jako spoluzákonodárce. Děkuji za tato slova uznání paní komisařce a nyní dám slovo zástupcům jednotlivých frakcí. Nejdříve tedy paní Mathieu. Omlouvám se. Nejdříve si vyslechneme stanovisko výboru pro právní záležitosti. Pan Albrecht. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Jako zpravodaj ve výboru Jury a stínový zpravodaj za zelené Eh, chci poděkovat paní komisařce, paní Redingové a paní zpravodajce, paní Antonesku za velmi dobře odvedenou práci a za dobrou spolupráci, protože si myslím, že výsledek, ke kterému jsme došli, je skutečně velmi dobrý a je to velmi důležitý krok směrem k právům našich občanů a občanek co do jednotné právní ochrany, jednotného práva na obhájce v zemích EU. Je to závazné právo a je to velmi důležitý první krok. Samozřejmě teď budou muset následovat další další kroky. Některé jsou už před námi, například právní pomoc a e, například také otázka vzájemného uznávání, e, zatýkací, záka, e, zatýkací příkaz a tak dále. I toto jsou společné standardy, které musíme řešit. I u státních zástupitelů jsme na dobré cestě a teď jde o to, aby členské státy tato práva řádně implementovaly a aby bychom my zde v Evropském parlamentu společně s Evropskou komisí mohli ty další kroky podnikat. Děkuji vám. Děkuji a nyní dávám slovo paní Medě za EPP. Děkuji, pane předsedo, paní komisařka, vážení kolegové. Ráda bych poděkovala paní Antonesku poděkovala za její vytrvalost a smysl pro konsensus, protože trvalo téměř dva roky, než jsme dospěli k tomuto textu. Vystřídalo se na tom několik předsednictví. Ten text je velmi vyvážený, jak připomněla zpravodajka, ale také paní komisařka. Zahájili jsme velkou reformu od začátku tohoto mandátu po právu na tlumočení a překlad. Zde tedy máme přístup k obhájci pro všechny občany Evropské unie. Budeme o tom hlasovat zítra. Je to velký krok směrem eh, k evropské spravedlnosti, o které neustále hovoříme. Je to vyvážený text, eh, který každému dává právo na přístup k obhájci, aby mu radil, i když samozřejmě se bere ohled na policejní práci a vyšetřování, aby se tím nebránilo policii v práci. Role advokáta se rozšířila, aby byl zaručen rovný proces. Nezapomíná se na to, že jsou zde možné také výjimky, jako například v případě boje proti organizovanému zločinu a terorismu. Ten text tak posílí justici a Těm podezřelým zajistí efektivní práva, umožní také, aby probíhalo vyšetřování a aby spravedlnosti bylo učiněno dost. Je mi líto, že tento text nebyl předložen zároveň s textem o právní pomoci, tak by bylo možné mít skutečný a nejen teoretický přístup k tomuto obhájci. Děkuji. Děkuji a za socialisty dávám slovo paní Guillaume. Paní komisařko, vážení kolegové, zítřejší hlasování o této směrnici o právu na přístup k obhájci bude znamenat, že jsme skutečně udělali krok k tomu, že zde vybudujeme pevný základ a musíme si říci, že je to dobré, protože tím se posílí důvěra v justici jednotlivých členských států. Jak už bylo řečeno, na tomto textu se pracovalo téměř dva roky. Nicméně právo na rovný proces se díky němu stává realitou. Komunikace s advokátem po začení je zde zajištěna a to je důležité, aby se uplatnilo právo na obhajobu. My všichni jsme si přáli větší pokrok a ty výjimky jsme chtěli omezit na striktní minimum, ale jedná se o kompromis a vzali jsme v úvahu určitá národní specifika. A proto zde máme několik ustanovení, která umožňují omezit eh, ten přístup k obhájci v určitých výjimečných případech. Toto právo na přístup k obhájci bude fungovat pouze, pokud půjde ruku v ruce s právem na bezplatnou právní pomoc. Už se o tom tady hovořilo, protože bez eh, tohoto ustanovení to zůstane třeba jen na papíře. Paní komisařko, proto byste nám měla co nejdříve předložit návrh v tomto smyslu, protože jinak ta justice bude pořád ještě velmi nerovná v Evropské unii. Děkuji a za liberály má slovo paní Latford. Um, já jsem byla zpravodajkou eh, v prvním případě, kdy se jednalo o seznam práv, ale tato směrnice je ještě důležitější než ty dvě předchozí. Celá eh, cestovní mapa musí být eh, dokončena, aby se zvýšil standard trestní spravedlnosti v celé Evropské unii, včetně policejní práce zemného uznávání. Již uplynulo deset let pro e V, a takže je nutné pokud se dostat dál. To je významný krok a já vzdávám hold paní Antonesku v její práci. Chci zdůraznit pár bodů e, týkající to všech podezřelých bez ohledu e, toho, zda jim byla měta svoboda týká se to aktivní účasti e, právníka, nejenom aby seděl někde v rohu a byl tolerován. Členské státy musí vzít podniknout po několik kroky pro či zadrženým, aby měli skutečně právo vstoupit do kontaktu s právníkem, aby ta práva byla prakticky uh, uplatnitelná. A jak řekla paní Redingová, eh, dvojí eh, zastoupení uh, týkající se osob, které jsou předmětem evropského zatykače na obou, v obou částech toho uh, času. Já jsem Britkou a um, jsem pro britský obsah, protože máme velice uh, přísný do, režim doma týkající se ochrany práv. Já děkuji paní Antonesku za ochotu být flexibilní a brát ohled na systém zvykového práva, jako je ten britský. sílení fungování této e, směrnice vítám a doufám, že vláda nakonec e, se rozhodne pro opt-in. Co se týče zadržování podle cestovní mapy, tak já chci zdůraznit potřebu řešit skandálně dlouhé vyšetřovací vazby. Děkuji. Za frakci ECR má slovo pan Vojcechovský. Děkuji bardzo pane předsedající. Rozpatrujeme bardzo vážné... Děkuji Nyní diskutujeme ve velice, velice důležitém tématu a já chci poděkovat eh, zpravodajce celému výboru za přípravu tohoto materiálu, také výboru Jury za důležité pozměňovací návrhy, kterým se chci vyjádřit. Jeden návrh se mi nelíbí, to je číslo 11, který omezuje právo kontrolovat právo na kontrolu, pokud vznikne situace, která to vyžaduje, kontrola, kontrola podezřelých osob. Toto bychom měli ještě projednat, avšak co se týká pozměňovacích návrhů hledně dětí, to je v pořádku, protože je velmi důležité, aby byl zabezpečen kontakt s rodiči a osobami, které se o ně starají. Pak je tady ještě jeden návrh týkající se práv osob, které eh, jsou postižené a eh, často to jsou právě tyto osoby, jejichž práva jsou porušována, protože se stanou vlastně snadnou kořistí orgánů činných v trestním řízení, takže je důležité, aby tyto osoby byly eh, zvlášť chráněné, takže ještě jednou chci poděkovat za velmi dobrý návrh směrnice. kompromisszum készségéhez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 je to další hmatatelná záruka pro občany. Jedná se o velmi důležitou směrnici v Evropě bez hranic. Hm? takže tato směrnice je velmi důležitá v Evropě, v Evropě bez hranic, kde máme volný pohyb eh, služeb, eh, osob, eh, zboží a potřebujeme také dobrou znalost těch postupů ze strany občanů. Občané také musí mít právo na podporu obhájce, a to i v trestním řízení, a musí mít také v průběhu celého postupu kontakty s rodinou. Je jim tedy třeba nabídnout procesní záruky, protože právě tyto záruky dávají smysl evropské konstrukci. Děkuji. Mr. Romero, you have the floor. Pane Romero, máte slovo na dvě minuty. Gracias, señor presidente. Como ponente... Paní Romero. Jako stínová zpravodajka za socialistickou frakci k této směrnici bych dnes chtěla také zdůraznit, že jsme si všichni vědomi toho, že zítra budeme hlasovat o důležité části celého balíčku procesních záruk, na kterém začalo pracovat švédské předsednictví. Je to zásadní krok, pokud chceme mít Evropu práva. Až zatím, nebo do této chvíle, s tím evropským zatýkacím rozkazem jsme bojovali především za bezpečnou Evropu, ale teď díky této směrnici bojujeme také za spravedlivější Evropu. I pro ty, kteří jsou pokrytě tím evropským zatýkacím rozkazem. Bojovali jsme za to, aby každá osoba měla právo na přístup k obhájci v okamžiku, kdy se stane podezřelou. Já musím poděkovat paní Antonesku, komisi i irskému předsednictví. Díky nim jsme se konečně dohodli na velmi důležité věci, protože to není směrnice o boji proti terorismu, ale je to směrnice, která přináší záruky. Takže všechno to, co jsme zde dosáhli ohledně důvěrnosti, ohledně omezení výjimek, to všechno z ní dělá velký, důležitý text. Bohužel to právo na přístup k obhajci nebude realitou pro všechny. Komise tam nezahrnula případ, kdy ten podezřelý nemá dostatečné finanční prostředky, ani se vůbec nezohledňují nezletili. Takže jsou to minima pouze pro ty podezřelé, kteří jsou schopni si zaplatit to právo na přístup k obhájci. Nejsou zde ani zranitelné osoby, ani nezletili. Takže doufáme, že příští volební období to všechno dořeší. Köszönöm, Romero asszony. Děkuji, paní Romero, a nyní má slovo paní Makové. Jedna minuta. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Právo na přístup k obhájci v trestním řízení a právo na komunikaci po zatčení je velmi důležité pro zajištění základních ústavních práv. A to i v kategorii základních práv eh, dochází k porušování eh, práv obžalovaných a obviněných. V listině základních práv EU je eh, jasně stanoveno, jak ta základní práva vypadají, ale přesto se objevuje dost případů, kdy se porušují. Jde zejména o osoby, které nemají dost peněz, aby si zajistili eh, obhájce v trestním řízení. Ty musí dostat právo na obhájce. Ovšem v této zprávě se bohužel eh, nepodařilo to právo na obhájce garantovat plnohodnotně i pro takto nemajetné osoby. A hovořím zde i o obhajobě pro bono je, myslím teď, na svazech e, zást, právních zástupců, aby tyto sami zpracovali náležitá opatření k zastupování pro bono. Děkuji. Děkuji. A nyní catch the eye, pan Diaz de Mere. Děkuji, pane předsedo touto směrnicí se posiluje trestní řízení. Budou zde větší záruky, bude spravedlivější a bude také kvalitnější. Podezřelí a obvinění budou mít přístup k obhajci už od první fáze celého procesu bez ohledu na to, zda eh, na ně byla nebo nebyla uvalena vazba. Eh, mohou také požádat o komunikaci a kromě toho zde nebude žádné omezení, pokud jde o četnost nebo délku těch schůzek s obhájcem. Od okamžiku svého začení si podezřelý může obvi, vybrat tedy svého obhájce a navíc všechna komunikace s obhájcem bude absolutně důvěrná a měla by být důvěrná bez výjimek. To je můj názor. Chci Eleně Oaně Antonesku poděkovat za skvělou práci za její vytrvalost v tak složité otázce. A chci také vyzvat komisi, aby předložila zprávu nebo tedy směrnici o bezplatné právní pomoci. Děkuji. Děkuji. Como abogado en ejercicio jako advokát jsem pracoval 40 let a proto vítám ten důležitý krok. Nicméně je mi líto, že tato směrnice neobsahuje právo na bezplatné zastupování, že je to také příliš rozdrobeno a omezeno pouze na národní pole. Ve Španělsku zde máme návrh na zastupování pro bono. I když tedy současný ministr příliš s tímto nesouhlasí, nicméně myslím si, že právě kdybychom využili těch mladých právníků, tak tím by se urychlila celá všechna tato řízení. Bylo by to levnější a přineslo by to výhody pro všechny, především tedy z hlediska svobody a demokracie. Děkuji. Děkuji paní Bilba Barendika. Minuta. Mike, please. Gracias, presidente, gracias a la... Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Antonesku za její práci. Všechny směrnice o trestních řízeních členských států jsou velmi složité, ale přispívají k ochraně základních práv. Tato směrnice připomene všem, že Evropský soudní dvůr pro lidská práva nepovažuje za platné důkazy, které byly získány bez přítomnosti advokáta při výšleších. A kromě toho by se mělo také usnadnit to právo na přístup k obhájci. Já chápu, že je důležitý boj proti organizovanému zločinu. My jsme trpěli touto metlou i v mé zemi. Nicméně myslím si, že tyto výjimky často vedly k mučení. Pokud jde o tu komunikaci a o tu vzdálenost, možná by bylo dobré mít tam nějaký minimální práh, který by byl platný a závazný pro veškerou evropskou policii. To je návrh pro paní komisařku. Děkuji. Köszönöm szépen, most Bronz úr következik egy percben. Děkuji a slovo má pan Bronz, jedna minuta. Uh, I když toto ještě nemusí platit pro Velkou Británii, jsou tady otázky um, týkající se širších aspektů. Sam podezřelí by měli mít přístup k obhájci i další práva, která jsou tam vyjmenována. Ovšem není potřeba evropskou legislativu v této věci, ta by neuspokojovala tuto potřebu. EU není ještě celý svět a lidé cestují mezinárodně i nejenom do ostatních členských zemů. Není potřeba evropská legislativa, ale mezinárodní smlouva. Uh, s co nejvíce zeměmi světa, aby práva, vyjmenovaná práva platila ve všech zemích signatářských. Mám pocit, že tento návrh není ani tak o právech podezřelých eh, s prostřednictvím ruského práva, ale spíše o rozšiřování evropských legislativních pravomocí na subjektivní práva. Je to prostě eh, prostředek, jak dosáhnout tohoto cíle. Děkuji a nyní má za komise slovo paní Redingová. Pane předsedo, je tady i v podstatě jednomyslný souhlas, že um, děláme něco, co má mimořádnou důležitost pro evropskou spravedlnost ve, vš- a ve, vš- to ve všech členských zemích. Děkuji vám za spolupráci ehm, v tomto spolurozhodovacím postupu. Mnoho jsme již dosáhli, ale ještě mnoho práce zbývá. Mnoho z vás požadovalo další krok. Jak jsem říkala, ten e, nastane na podzim. Bude to balíček opatření záruční záruky pro děti, právní pomoc, presumce neviny a pokud toto bude tedy součást, se stane součástí toho balíčku, který jsme už odsouhlasili, tak můžeme říct, že, že jsme prospěli uh, spravedlnosti v Evropské unii. Děkuji. A slovo má teď paní Ankonesku. Um, tu, ta diskuse, kterou jsme tady vedli dnes odpoledne. V celé té práci na tomto tématu se stínovými zpravodaji jsme vždy usilovali o to, aby práva eh, podezřelých obviněných v trestním řízení byla garantována. Současně jsme měli také jiné cíle a to obecné blaho, aby bylo, které má být zaručeno a současně také eh, dobrá obhajoba v trestních věcech. To je je důležité, aby se tyto, eh, tyto skutečnosti, toto stalo skutečností, aby eh, každý pachatel byl mm, rychle potrestán podle svého provinění a nikdo nevinný nebyl předmětem podobných procesů. Tady je nutné um, vzít ohled na to, že myslím, tímto bylo dosaženo tohoto výsledku. Co e, říká paní Reding ohledně časového harmonogramu komise a dalších opatření v oblasti procedurálních procesních práv, garance pro podezřelé, eh, pro ty, kteří potřebují ochranu, také opatření týkající se eh, procesních nákladů. To jsou všechno důležité eh, důležitá opatření, jak můžeme to, to balíček uzavřít a zlepšit legislativu. Je to další krok směrem lepší, k lepším právům pro podezřelé a obviněné. Děkuji. Děkuji, paní Antonesku. A dovolte, abych se i já připojil k tomuto poděkování. Na závěr mám pár připomínek paní Lat